Vážené kolegyně a kolegové, dostáváme se k vysvětlení hlasování. Nejdříve ke zprávě pana Stevensena, paní Zaniky. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Nařízení rady týkající se ročního plánu populace sledě obecného bylo připraveno ještě předtím, než vstoupila v platnost smlouva a tudíž bylo nezbytné provést určité přizpůsobení. Tady toto úprava rebolovného sektoru musí být přizpůsobena smlouvě a je to je velmi důležité protože řešení přijaté v tomto případě by mohlo mít také dopady na rozhodovací postupy, které se budou stahovat i na jiné víceleté plány. A proto já jsem hlasovala pro. Děkuji. Děkuji, paní Zaniky. Nyní kolega Jar. Děkuji, pane předsedo. Návrh tohoto nařízení má dvě dimenze. Jedna dimenze je obsahová ke které nemůžeme nic říkat proti. Je zcela jasné, že tuto populaci sledě musíme eh, hlídat a při přílišném rybolovu učinit opatření. Dále jsem tedy eh, tuto zprávu eh, podpořil, ale když pracujeme s otázkou delegovaných právních aktů a řádných právních aktů, je další otázkou. Chtěl bych podpořit zpravodaje je, že přenášení eh, pravomocí na komisi musí být časově vymezeno. Tam jde o to, zda politickou moc má parlament nebo komise. My se domníváme, že parlament by neměl předávat své pravomoci lehkovážně komisi. Děkuji, kolego Járe a nyní kolega Kelly. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se velmi poslechně vyslechl celou rozpravu dnes dopoledne ke zprávě Stevensona. A musím říci, že jsem byl skutečně znechucen, když jsem slyšel, že není nijak eh, uznávána Lisabonská smlouva a že to firmy ignorují. Musíme si vědomit, že takový lidé jako Stevenson, Patakov, Davis se ze všech sil snaží aby nějakým způsobem řešili problémy rybolovného průmyslu. A když k tomu uznávání nedochází, tak to není správné a neměli bychom to akceptovat. Dnes dopoledne většina lidí hlasovala pro tuto zprávu. 592 ze 610 poslanců hlasovalo pro. A já doufám, že to bude velkou motivací pro občany i pana Stevensa, aby pokračoval v dobré práci. Děkuji. Nyní kolega Kamal. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost vyjádřit náš názor k této otázce. Chtěl bych poblahopřát panu Stevensonovi kolegovi z EKR za to, že se mu podařilo toto eh, dotáhnout do úspěšného konce. Když se podíváte na společnou rybolovnou politiku, tak je zjevné, že to je neúspěch Možná by se jí mohlo skoro říkat komunistická rybolovná politika, protože vedla k neudržitelným stavům v moři, kde není dostatek rybí populace. Měli bychom se snažit do budoucna zajistit takovou politiku, která bude fungovat, jak je to třeba v případě Islandu, Nového Zélandu a podobně, kde má tady polovnou politiku, která je založená na majetkových právech, které rodiny dědí nebo prodávají. A takovým způsobem tam funguje pobídka pro to, aby byla populace zachována na určité úrovni, spíše než aby to byla komunisticky centrálně ko- eh, kontrolovaná politika, která vedla k katastrofické situaci. Je potřeba spíše se na to podívat z tržního pohledu. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A ještě pan kolega Tenok. Pane eh, předsedo, já jsem hlasoval pro tuto zprávu, také podporuji návrh, neboť vědecké organizace by měly také sehrávat důležitější roli při adaptaci víceletých plánů. My bychom měli provádět konzultace s odbornými orgány a také s vědeckou a technickou komisí pro pro rybolov, než se udělají změny plánu. Je důležité, abychom zachovali populaci sledě a abychom také zachovali eh, mladé ryby. Já také podporuji komisi, aby vytvořila předpoklady pro to, abychom dobře řídili tuto důležitou populaci sledě. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. To byly vysvětlení Eh, hlasování k této zprávě a nyní další zpráva pana Adera. Děkuji, pane předsedu. Od Seveza až po Toulouse je celá řada firm, které jejich žavárie v posledních letech výrazně zasáhly Evropu a ohrozily zdraví občanů Evropy. Tudíž snaha o revidování směrnici Sevezo 2 eh, je vítána, protože může ovlivnit, eh, jakým způsobem bude zacházeno s těmito nebezpečnými látkami. Nové mm, normy, které vstoupí v platnost od roku 2015, by měly lépe ochránit životní prostředí a zdraví občanů. A proto jsem hlasovala pro. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně Zaniky, a nyní pan kolega Antinioci. Děkuji, pane předsedo. Když si připomeneme některé z těch velkých ekologických katastrof, které všichni známe, můžeme konstatovat, že nebylo málo těch případů, kdy došlo k tomu, že eh, určité nehody v rámci podniků vedly k velikým ekologickým škodám. Toto ukazuje, že tyto katastrofy se mohou šířit i nad rámec hranic jednotlivých států. Proto já jsem hlasoval pro, protože se domnívám, že je potřeba nahradit směrnici z roku 96, tak abychom zajistili, že míra kontroly a ochrany bude nejenom zachována, ale naopak, že bude posílena. Dále se domnívám, že nová ustanovení by měla být jasnější, koherentnější a také srozumitelnější, tak aby přispěli k zefektivnění administrativních postupů. Také se domnívám, že je potřeba zachovat určitou míru flexibility, tak abychom mohli případně ještě dále měnit přílohu E a přispět k další harmonizaci e, s nařízením 1272 a také lépe přizpůsobit klasifikaci nebezpečných látek. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, a nyní pan kolega Repo. äänestin eh, tämän mietinnön. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože eh, toto sdělování o závažných haváriích je velmi důležité. Občané musí být eh, informováni o příčinách i dopadech takovýchto havárií. Pokud umožníme toto podceňovat, budeme oražovat zdraví evropských občanů. Zpřísnit pravidla, to je v pořádku, ale part partneři musí být eh, odpovědní za eh, informace o těchto haváriích. Eh, každý čtyři, čtvrtý rok je nutné předložit zprávu. Je nutné však vše ještě zlepšit. Vítám tuto iniciativu. Děkuji vám, pane kolego. A nyní pan kolega Jár. Děkuji, pane předsedo. Kat katastrofa v italském Sovezu, která vedla k velké ztrátě životů, ukázala, jak je důležité, abychom u průmyslových katastrof postupovali preventivně, tak, aby k takovýmto katastrofám nedošlo, anebo za druhé, abychom měli příslušná opatření na odstranění těchto katastrof. Měli jsme Sevezo 1, Sevezo 2 a nyní máme Sevezo 3 a tím jsou členské státy státy povinny provádět prevenci a také jednotliví operátoři musí také vydávat přísné předpisy v souvislosti s závadností e, látek. Je třeba také vypracovávat evakuační plány a školení. A současná směrnice zahrnuje asi 10 tisíc závodů a vidíme, že to je vysoký počet a proto je tato směrnice důležitá a proto jsem ji podpořil. Děkuji vám a nyní následuje pan kolega Henen pane předsedo. Zdá se zvláštní s ohledem na to, co se děje mimo tuto sněmovnu bank bankroty, ekonomická krize, že my věnujeme tolik času závažným haváriím s přítomností nebezpečných látek. A přitom tady něco chybí, protože nejvíc nebezpečnou látkou se ukázala být Evropa. Nemám to hm, na mysli přímo doslova, i když sice Vím, že někdo měl alergie na, nějaké, na nějaký kov v euro mincích, ale mm, mám to na mysli spíše obrazně, když hovoříme o euro, o euru jako nové měně, protože zcela byly ignorovány nebezpečí, které souvisely a které vedly k tomu, co vidíme nyní, eh, chudoba, emigrace, zoufalství. Všichni jsme se zamilovali do tohoto snu, že budeme mít eh, úzce propojenou unii a přitom před parlamentem eh, stojí eh, socha ženy, která drží v ruce euro, minci. Ale přitom to je něco, co zřejmě dlouho nevydrží. Až za několik let archeologové vykopou eh, trosky Evropského parlamentu, najdou tam i tuto sochu jako důležitý symbol toho, co se stalo. Děkuji vám, pane kolego. My jsme si vyslechli vaše slova, i když jste nehovořil k tématu, mohl jste hovořit na jiném fóru a nyní kolegyně Bazesku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože závažné havárie eh, jí musí být zabráněno. To je například také katastrofa v roce 2010 s rudým bahnem, eh, což mělo velké závažné dopady na občany. Zdá se, že směrnice již dobře funguje, ale přesto je důležité udělat určité administrativní zlepšení. Nejdůležitější zlepšení jsou také v oblasti informace občanů občanů. Je třeba také zabezpečit ochranu občanů a směrnice by měla být právě v tomto duchu zlepšena. V tomto duchu je také důležitý přístup k justici, ke spravedlnosti a informace veřejnosti, neboť tak lze také vytvořit klima důvěry přesné informace mohou vést také k prevenci havárií. Děkuji vám, paní kolegyně, a paní, pa, nyní pan kolega Kamal. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já myslím, že je důležité, abychom, měli, abychom brali v potaz všechny nebezpečné látky a nebezpečné materiály. A já jsem rád, že se zabýváme tady tímto tématem, ale pochopitelně v kontextu širší ekonomické krize musíme mít na paměti i ostatní věci, jako vysoké dluhy, proč vlády vynakládají více prostředků, než by měly Měli bychom se dívat i na ty toxické dluhy, když vynakládají více peněz, než vůbec vybírají a dostávají se do obtížné situace. Měli bychom se zabývat také problémem morálních rizik a nebezpečí, kdy vlády kumulují obrovské prostředky a pak dochází ke krachům bank a přitom, kdyby se chovali odpovědně, tak by k tomu dojít nemuselo. Také bychom se měli zabývat tím, jak je euro nebezpečné pro ty země, které nejsou konkurenceschopné. Podívejte se na Řecko a Španělsko. Tyto již nadále dále nemohou udržet. Měli bychom se tedy zabývat všemi nebezpečnými látkami i těmi látkami, které uvalují země do chudoby. Děkuji, pane kolego Kamale. A nyní kolega Tenok. Ah, Nebo ne, promiňte. Tím jsme na konci vysvětlivek ke zprávě Januše Adera a nyní zpráva paní Ries, eh, kolega Antemioci. Děkuji, pane předsedo. Směrnice 2009 Evropského parlamentu a Rady ze 6. května 2009, která se týká potravinových eh, produktů pro zvláštní účely, stanoví specifické ustanovení, co se týče přípravy a složení takových produktů. Ustanovení této směrnice ale pocházejí víceméně z roku 77 a již neodpovídají současným požadavkům spotřebitelů. Tudíž bylo potřeba tuto směrnici důkladně zrevidovat a proto já jsem hlasoval pro návrh kolegyně Rýs. Nicméně domnívám se, že je nezbytné dále ochraňovat spotřebitele, zjednodušit eh, nařízení a úpravu a usnadnit tak situaci členských států a jednotlivých producentů, když se snaží vykládat příslušná ustanovení týkající se potravin. Je potřeba zajistit, že bude zacházeno jednotně se všemi produkty v rámci celé Evropské unie a že všichni subjekty na celém trhu, zejména malé a střední podniky, budou mít rovné podmínky. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Nyní kolega Repo. Ano, děkuji. Já jsem se snažil hlasovat pro tuto zprávu, ale bohužel mé zařízení nefungovalo. Spotřebitelé musí mít více informací a také děti, které jsou velmi citlivé eh, na problémy s obezitou, musí mít více informací. Je zcela nezbytné, aby by reklama pro takovéto potraviny pro děti eh, byla opravena. Ve zprávě není eh, požadováno pravdivé etiketování, eh, které odpovídá realitě. Jsem proto, aby se toto opravilo. Vždyť víme, že reklama slouží pouze navýšení prodeje a nikoli zlepšení povědomí. Takže je nezbytné zde mít eh, další možnost eh, ochrany. Eh, tyto potraviny jsou velmi mastné a to není dobře. Děkuji. Nyní kolega Jár. Děkuji, pane předsedo. Komise v červnu 2011 předložila návrh změnit práva eh, o dietách a předepsat také specifické eh, předpisy pro eh, kojeneckou výživu. Zní to velmi dobře a já bych neměl nic proti zjednodušení, ale v praxi je to obtížné. Jsou lidé, kteří musí držet určitou dietu, kteří eh, potřebují eh, detailní údaje a našemu výboru pro zdravotnictví jsem velmi vděčen, že tento konflikt vyřešil. Nechceme mít eh, přílišnou reklamu, ale zase dostatek informací. Takže děkuji tomuto výboru pro zdravotnictví, který se prosadil, tak že tato záležitost je také realizovatelná. Samozřejmě, že můžeme ještě celkově se podívat na to, zda je to tak v pořádku. Děkuji, souhlasím. Děkuji, pane kolego Járe, a nyní kolegyně Nikolaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože se domnívám, že to je jedno z nejdůležitějších hlasování, které jsme dnes měli. Nejenom eh, se tím mění ta směrnice z roku 74, 4, ale zároveň bychom měli přispět k lepší ochraně zranitelné skupiny spotřebitelů a to je velice důležité. Tito spotřebitelé se totiž stáv, často stávají obětí špatného označování, špatných etiket a to vede i k chorobám, které se velmi obtížně léčí. Také vítám to, že byla vzata v potaz nesnášlenlivost lepku, což je něco, co vedlo k velkému počtu celiakických onemocnění v mnoha částech Evropy. Já se domnívám, že po této zprávě by měly následovat i další konkrétní realizační opatření. Děkuji. Nyní paní Jana Kudakis. Děkuji naše samoobsluhy jsou plné produktů, které říkají, že jsou specializovanými produkty pro malé děti, pro seniory, pro lidi, kteří chtějí zhubnout a kteří chtějí také slousnout. A spotřebitelé tomu všemu musí rozumět. A tato zpráva volá po zjednodušení označování. Já doufám, že když budou členské státy implementovat tuto legislativu, tak to také sníží byrokracii. Nová legislativa legislativa má také usnadnit aby se malé a střední podniky dostaly na trh. Spotřebitelé potřebují jednoduchá pravidla a také malé a střední podniky potřebují jednoduchá pravidla pro konkurenceschopnost. Děkuji vám, paní kolegyně, a nyní pan kolega Takula. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro zprávu Rýs a blahopřeji paní Rýs ke skvěle zpracované zprávě, když hovoříme o potraviny pro kojence a malé děti, pak je důležité, aby informace pro veřejnost byly založeny na skutečných faktech a ne na reklamě. Já jsem také zaznamenal pokud se týče také dalších eh, substancí, tak eh, tyto substance jsou součástí eh, jiných předpisů, protože tyto předpisy byly zpracovány a schváleny před 35 lety. Děkuji vám, děkuji vám, pane kolego, a nyní Paní Děkuji, pane předsedu. Já podporuji zpravodajku. Myslím si, že to je vyvážený dokument, který zlepšuje stávající situaci. Dále je také třeba říci, že stávající legislativa u EU říká, že nejlepší pro děti je kojení a že děti od 6 měsíců potřebují různorodou a bezpečnou výživu. Ale zejména bych se chtěla zmínit o pozměňovací návrhu 36, který eh, chce upravit reklamu na kojenecká mléka a potraviny jenom na specifické e, média a obchody. Podle mě to jsme zašli příliš daleko, protože občané nesledují jenom specifické odborné texty, ale v podstatě by to vedlo k zákazu televizní reklamy. Je sice pravda, že musíme rozlišovat základní kojenecké mléko a následná doplňková mléka a potraviny, ale když chceme omezit eh, reklamu, tak jestliže chceme celoevropsky zakázat reklamu na kojenecké mléka a potraviny s výjimkou jenom těch vyčleněných provozoven, to je nepřiměřené. Děkuji, paní Záborská. Děkuji, pane předsedo. Pravidla k označování obsahu dětských jemlek a potravin pro lidi se zvláštními léčebnými účely musí být přísnější a lépe definované, aby to chránilo spotřebitele. Musíme si uvědomit to, že v těchto potravinách zavádějící e, údaje můžou poškodit zdraví. Regulace je tedy na místě. Úlohou není e, zbavit člověka možnosti výběru, ale zabezpečit to, aby jeho výběr sběr vycházel z jednoznačných a srozumitelných a pravdivých informací. Proto si myslím, že reklama na tyto potraviny by měla splňovat vyšší etické nároky. Přísná kontrola dodržování by měla být v zájmu výrobců samotných. Vítám tuto zprávu a oceňuji kvalifikovaný přístup paní Rýse. Děkuji. Děkuji, paní Záborská. Nyní kolegyně Basesku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu. Je důležité, aby legislativa byla upravena, legislativa o potravinách, které mají zvláštní význam. Pravidla jsou důležitá tak, aby racionalizace byla možná Eh, jedná se také o změnu na etiketách pro specifické potraviny eh, pro eh, citlivé kategorie obyvatelstva. Tento sektor by však měl mít bezpečný legislativní rámec. Administrativní zátěže musí být usnadněny. Právní rámec by měl být tedy zjednodušen. Kromě toho Stejná pravidla by měla platit všude v Evropské unii a poskytnout větší bezpečnost pro spotřebitele, tak aby i jednotný trh lépe fungoval. Děkuji vám, paní Basesku. Tolik vysvětlení hlasu ke zprávě paní Rýse. Nyní budeme vysvětlovat návrhy usnesení. Nejdříve k veřejným konzultacím a jejich dostupnosti ve všech jazycích EU. Pan Bílan. Herr Kollege Bielan. <laughs> Děkuji bardzo, e, panie przewodniczący. Děkuji, děkuji, pane předsedo. jazyková diverzita v EU může vést k problémům při šíření informací a také v, v souvislosti s jednotlivými zprávami. Takže zabezpečíme veřejné konzultace a jejich dostupnost ve všech jazycích EU je zcela nezbytná záležitost. Větší účast veřejnosti na veřejných konzultacích je konstruktivní způsob, jak podpořit sociální dialog a také podpořit e, účast a politickou účast. V příštím roce se bude konat Evropský rok občanů který umožní nevládním organizacím, aby se zapojili aktivně do této oblasti a aby také poskytovali občanům informace v jejich jazycích. Proto jsem hlasoval pro. A nyní pan kolega Her. Děkuji, pane místo předsedo. Právo každého občana Eh, obracet se na evropské instituce ve svém jazyce je jeden z mála eh, znaků, které ukazují, že ještě jsme blízko lidem. V mém volebním okrsku velmi často také slyším, proč eh, Evropa, Evropský parlament nejedná, nepřijímá legislativu jenom v angličtině nebo ve velkých jazycích. Ovšem, povinnost parlamentu ostatních institucí pracovat i v ostatních jazycích, je jeden z mála, který ještě nás drží blízko občanům. Měli bychom mít právo eh, mít ty dokumenty i ve všech jazycích, v jakých můžeme hovořit v této sněmovně. To je přece princip proporcionality, jak být blíže lidem. Stále slyšíme přiblížit se lidem, přiblížit se lidem a tak dále. Tohle to jsou ty fráze, které stále slyšíte od eurokratů. Vzpomeňte si na to, kdy jak v roce 84 se hovořilo o určitém způsobu řeči. A když hovoříte v kliše, tak často potom jenom myslíte v kliše a to je problém. Děkuji, pane Henen. A nyní kolega Takula. Děkuji vám. Zdá se mi, že rozhodnutí dneška je důležité, hlasoval jsem pro. Jde v této záležitosti o dostupnost všech eh, našich aktů ve všech jazycích, což eh, má zlepšit věrohodnost eh, v očích občanů. Toto je podstatná informace, která musí být dostupná ve všech jazycích. Lépe by toto mělo fungovat Občané by měli lépe pochopit, v čem je role Evropské unie a jednotlivých institucí, pokud tyto informace budou eh, dostupné ve všech jazycích. Je to základ Evropské unie a proto Evropský parlament musí chránit práva občanů, aby získávali všechny doklady ve všech jazycích. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Harkin. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a já možná přidám další kliše k tomu seznamu. My tady často hovoříme o demokratickém deficitu a toto je jeden způsob, jak se snažit vyřešit tento deficit. Já často říkám občanům, vy jenom nehlasujete pro své europoslance, ale jsou i další mechanismy, další způsoby, jak ovlivnit to, co se děje v tomto parlamentu. A jedna z možností je právě zapojit se do toho procesu veřejných konzultací. Já velmi často informuji občany a zájmové skupiny o procesu konzultací, který tady probíhá, protože se jedná o užitečný nástroj. Nicméně je velmi důležité, aby občané mohli komunikovat ve svém vlastním jazyce. Je velmi důležité, aby e, třeba irští občané se mohli obracet na komisi ve svém jazyce, ale jazyk není nutně jen jedinou překážkou. Stejně tak je potřeba, aby i občané s postižením měli možnost komunikovat e, způsobem, který jim to umožní. Podle mě je čas Eh, aby, eh, že, respektive veliké instituce, velké neziskové organizace se mohou zapojit snadno, ale je potřeba, aby se prodloužily lhuty a aby se mohli zapojit tak i jednotliví občané. Děkuji. Děkuji, paní Záborská. Děkuji, pane předsedo. Mohlo by se zdát, že v té době, kdy se pozornost občanů i politiků soustředuje na hledání východiska z eh, finanční a rozpočtové krize, je volání po důsledném uplatnění mnoho jazyčnosti eh, pouze druhořadé. Tato témata spolu úzce souvisí. Evropská identita, která je předpokladem solidarity členských států, nemůže existovat bez pocitu spolupatřičnosti. Pokud občané některých členských států mají pocit, že Evropa nehovoří jejich jazykem, pak to nebude jejich Evropa, pak jim nebude záležet na usadě, osudě společné měny Evropské unie. Proto je dnes více než kdy jindy důležité, aby unie komunikovala ve všech eh, úředních jazycích EU. Děkuji vám. Děkuji, paní Záborská a nyní paní Basescu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro, eh, protože mnohé veřejné konzultace se týkají eh, velmi důležitých oblastí. Účast je přitom eh, nízká. Nevládní organizace, odborové organizace a média by se měla více zasazovat eh, pro dostupnost informací. Účast publika je eh, důležitým prvkem demokratické vlády. Překlady do všech oficiálních jazyků EU je tedy podstatné. Musíme se skutečně snažit o to, aby všichni občané EU mohli být zapojeni do konzultací. Konzultace dnes neprobíhají dostatečně dobře. Musíme podpořit uvědomění si e, užitku a práv evropských občanů. Evropská komise musí učinit opatření pro to, aby Eh, tento rozdíl mezi komunikacemi byl co nejmenší. Děkuji, pan Tanok. Pane předsedo, já jsem se zdržel hlasování k tomuto prohlášení o veřejných konzultacích a o dostupnosti ve všech jazycích EU. Samozřejmě je důležité, aby právo každého občana obracet se na instituce EU v jakémkoliv úřadních jazyku bylo zachováno a dodrženo, ale stejně tak je důležité, aby se se všemi konzultacemi zacházelo stejně, aby byly dostupné. Nicméně já nepodporuji vícejazyčný systém pro europoslance a úředníky v našich institucích, protože je příliš drahý a neefektivní. Nelíbí se mi tady ta babylonská věž. Myslím, že tři jazyky, angličtina, francouzština, němčina, by stačila. Třeba OSN má jenom šest pracovních jazyků a Rada Evropy, která má 47 členů, má jenom dva pracovní jazyky. A přesto Evropská unie v čase úspor trvá na všech svých jazycích. Ano, děkuji vám, pane kolego. To byl poslední příspěvek na eh, veřejným konzultacím a nyní máme vysvětlení hlasování k situaci v Tibetu kolega Henen. Děkuji, pane předsedo jestli smím pokračovat s analogií kroku ke knížce 1984, tak tady se to projevuje v mnoha věcech. Celá řada lidí bude pro práva domorodých lidí eh, na konci světa, anebo budou také zase proti multikulturalismu jinde. Ale ty byt je takovým dobrým příkladem, protože my často zde v této sněmovně hovoříme o svrchanosti a nezávislosti, ale když uplat aplikujeme toto na EU, tak je to naopak. Jestliže Tibetané e, jsou, budou na tom lépe, když žijí nezávisle, tak proč toto neplatí pro jiné demokratické společnosti v Evropě, jako Portugalsko či Německo? Protože my jsme k tomu e, na, nyní obrátili se zády. Děkuji vám, děkuji vám, pane kolego, a pan kolega Bütikofer. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti tomuto usnesení, protože se domnívám, že toto usnesení je provokací ze strany Evropy proti Číně, protože lidským právům se tím dělá medvědí služba, protože parlament se nechal svést k tomu, aby, se, aby podporoval separatistickou typy tibetskou lobby, která hodlá narušit vztahy mezi Tibetem a Čínou. Děkuji vám a pan kolega Teno. Omlouvám se, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro návrh usnesení o Tibetu. Situace v Tibetu je stále velmi znepokojivá. Jsme si vědomi toho, že eh, dochází stále k obětem na straně buddhistických mnichů a je potřeba, aby orgány zasáhly co nejdříve. Já jsem opakovaně apeloval, aby byla řešena situace v oblasti lidských práv v Tibetu a aby byl podporován dialog v oblasti lidských práv s, Čín, s Čínou a s čínskými orgány. Je potřeba, aby čínské orgány dále jednaly se zástupci Dalajlámy o situaci v Tibetu. Je potřeba zajistit kulturní autonomii a určitou samostatnost když se Tibet dostane jenom více do područí Číny, tak se situace zhorší. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, a to bylo ukončení rozpravy o situaci v Tibetu a nyní máme na programu budoucnost aktu o jednotném trhu. Jako první bude hovořit kolega Štádler. Já jsem včera řekl, že budu hlasovat proti tomuto placubo usnesení a mám ještě další argumenty. Kdy jestliže již bylo prohlášeno, že za tři měsíce stroskotá eh, euro a nyní se zdá, že také stroskotá eh, politika jednotného trhu a to souvisí s obrovskou nezaměstnaností. Ale co my děláme? My vydáme zde usnesení o dalším rozvoji eh, jednotného trhu a my takto ještě stížíme situaci malých a středních podniků při zaměstnávání chování lidí. Byrokracie Eh, evropská eh, ta dusí naše podniky. tak to nemůžeme schvalovat politicky ekonomický růst. Musíme tento růst umožnit tím, že budeme snižovat byrokracii a toto usnesení toto neřeší, proto jsem hlasovala proti. Děkuji vám, pane kolego Štádlere, a nyní paní kolegyně Macor. Děkuji, pane předsedo. Já nezdílím to, co řekl kolega, který právě hovořil. Já se domnívám, že tento parlament dobře vykonával své pravomoce tím, že schválil usnesení, o kterém jsme hlasovali, protože jasně deklaruje tu urgentnost, kterou zde máme, kdy musíme dokončit jednotný trh, aniž bychom doplňovali nové zákony, novou legislativu, ale když se snažíme spíše implementovat ten balíček, který už máme k dispozici, cílem by měla být růst a s ohledem na čtyři základní prvky. Jednak tedy e, rozměr pracovníků více než 90 našeho trhu e, si dělí malé a střední podniky. Sociální hodnota podniků je potřeba upravit pravidla tak, aby se více věnovala lidem, ne zisku. Dále propojenost trhu. Musíme mít integrovanou vizi pro investice a konečně také multiplikační dopady. Trh je motorem národní ekonomiky, jestliže Eh, je náležitě podporován. Takže já jsem velice ráda, že došlo ke schválení vypnuto. Děkuji, paní Macony. Paní Nikolaj. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože se domnívám, že je to důležitý příspěvek pro jednotný trh. Obsahuje také určitou vizi a řešení. Patřím tedy k těm, kteří jsou toho názoru, že jednotný trh je důležitým prvkem soudržnosti evropského projektu. Jde také o evropskou byrokracii, která má být redukována o 25 do roku 2020 všechny členské státy by se měly snažit o to zlepšit přístup občanů společností do lepší zprávy. Chtěla bych však také upozornit na jednu komponentu, a to je vzájemné uznávání profesního vzdělání. Směrnice toto navrhuje a to by byl důležitý krok k lepší flexibilitě a přístup na trh práce v Evropě. Děkuji. Paní Rojtová bohužel není přítomna, takže kolega Kelly. Eh, Good morning, Eh, um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem s velkým potěšením hlasoval pro tady tuto důležitou zprávu spolu se svou politickou skupinou. Ovšem s výjimkou článku 22, který hovoří o koordinaci daňových politik. Máme pochybnosti tady k tomuto konkrétnímu bodu. A právě z důvodu těchto pochybností jsme proto nemohli hlasovat, proto jsme se zdrželi tady k tomuto bodu. Nicméně je tady i celá řada dalších velmi důležitých bodů, které jsou promítnuty do této zprávy a jestliže se nám podaří realizovat eh, tento balíček, tak se nám podaří uniknout hospodářské krizi a rozvíjet další růst v Evropě. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Kelly, a nyní paní kolegyně Basesku. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože jednotný trh je velice význačným znakem Evropské unie a musíme ho konsolidovat. Jednotný trh čelí velkým výzvám a jeho růstový potenciál ještě není vyčerpán. Koncepce a růst jednotného trhu může také přispět k vytváření dalších pracovních míst míst. A právě proto by členské státy měly se zasazovat o dobré fungování jednotného trhu. My se musíme snažit o inteligentní růst a dělat v této souvislosti konkrétní opatření. Musíme také zabezpečit mobilitu kvalitních a kvalifikovaných pracovních sil. Veškeré překážky pro eh, rumunské pracovníky k jednotnému trhu by měly být odstraněny. A nyní následuje kolega Kamal. Děkuji. Jedna ze smutných věcí reakce mnoha politiků v Evropě na politickou krizi je, že třeba, že si stěžují na úsporná opatření, tak žádný alternativní plán nemají. Úsporná opatření jsou velmi důležitá, aby se zajistilo, že se znova nedostaneme do té pasti, že budeme utrácet více peněz, než dostáváme. Ale zároveň je důležité, abychom se zabývali opatřeními, která se snaží podpořit růst a zajistit, že budou vytvořena pracovní místa pro občany v EU. A možná by není k dispozici žádný lepší nástroj, ať už jste skeptický nebo ne, jako jednotný vnitřní trh. Tudíž bychom se měli dále snažit podporovat a rozvíjet a jednotný vnitřní trh a já vítám návrh eh, číslo dvě, který se snaží sice na jednu stranu věci podporovat, ale na druhou stranu také řeší problémy související s protekcionismem. Dejme našim firmám větší trh, dejme jim globální platformu, protože jinak se budou snažit neobchodovat s Evropou, ale budou si hledat trhy jinde. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Kamale, a nyní pan kolega Tenok. Já jsem hlasoval pro toto usnesení, protože jednotný trh je jedním z úspěchů Evropské unie, protože přináší také mnohé příležitosti pro občany i pro podniky. V současné špatné ekonomické situaci musíme postupovat obezřetně. Musíme dbát na to, aby evropské opatření také neodvedla finanční trh z Evropy, neboť eh, londýnské centrum je pro Evropu a také pro Velkou Británii důležité. My bychom měli také posílit směrnici o službách a měli bychom spíše podpořit volnou mobilitu celého trhu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Tenoku a to bylo vysvětlení eh, hlasování k budoucnosti jednotného trhu a nyní budeme hovořit o budoucnosti evropského práva společností. Paní kolegyně Macon jako první. Děkuji ještě jednou, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto usnesení, protože se domnívám, že se jedná o velmi důležitý krok, který učinila Evropská komise a to samé by se mělo tedy týkat i budoucnosti evropského práva společností. Jak vyplývá z dat a ze studií, které jsou přiloženy, tak se ukazuje, že stále více společností a firem působí na přeshraniční bázi v rámci jednotného vnitřního trhu. Tudíž je důležité zajistit homogenizaci jednotlivých systémů práva společností. Já se domnívám, že přínos tady tohoto usnesení je zejména v tom, že jsme dali jakési vodítko komisi, čeho by se měla držet. A ta hlavní slova to je transparentnost, homogenita, zjednodušení, zejména také podpora mobility a zohlednit zájmy malých a středních podniků. Já doufám, že komisi se podaří tohoto dosáhnout a realizovat v, dostateč, v příslušné lhůtě a že se bude držet doporučení parlamentu. Děkuji. Paní kolegyně Rojtová tady není, takže kolega Bílan. Děkuji, Děkuji, bardzo, paní Děkuji pane předsedo. Eh, veškeré aktivity, které eh, zlepšují transparentnost a pravidla pro obchod a průmysl, eh, jsou důležitá pro podniky. Samozřejmě větší konkurenceschopnost na trhu je dobrá. Vytváření a fungování nových společností v nových členských státech jsou však stěžovány různou interpretací pravidel a také heterogeností. Já jsem hlasoval pro toto usnesení, které ukazuje nezbytnost eh, zjednodušit administrativní zátěž společností. Je nezbytné vytvořit společná pravidla také pro ochranu eh, jednotlivých filiálek. Eh, vyžaduje také jasnou právní strukturu. Toto usnesení nařízení se snaží zavádět statut Evropské soukromé společnosti. Děkuji, pane Bělán. A nyní paní Basesku. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože práva společností jsou důležitá pro dobré fungování jednotného trhu. Práva akcionářů musí být chráněna a je nutné mít jednotný právní rámec. Evropská unie potřebuje takové zákony, které odpovídají požadavkům eh, také ekonomického klimatu v Evropě. Jsem toho názoru, že harmonizace základních norem je nezbytná a je také nezbytné přizpůsobit eh, práva společností k eh, dobru zákazníků i eh, majitelů. Společnosti hrají důležitou roli v hospodářském růstu a inovacích. Musíme tedy všechny normy uspůsobit eh, systému good governance. Úpravy evropského práva společnosti musí umožnit za jednoduše využití pro všechny zájemce. Děkuji. Děkuji paní Basesku, tolik vysvětlivky k budoucnosti evropského práva společnosti a nyní eh, přejdeme k cestě hospodářské obnovy vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst. Paní Macony již odešla a hovoří paní Nikolaj. Děkuji vám, pane předsedo. V současné situaci analýza sdělení komise o zaměstnanosti je velice důležitá. Komise hodnotí realisticky situaci na trhu práce. Já chci upozornit na dvě věci. Hovoří se o tom, že neexistuje existuje adaptace mezi absolventy či harmonizace mezi absolventy z vysokých škol a situací na trhu práce, neboť je dob hodně kvalifikovaných absolventů vysokých škol, ale my musíme současnou situaci adaptovat potřebová, potřebám trhu práce. My musíme také celé situaci trhu práce přizpůsobit daňovou situaci. Je třeba také vycházet z této analýzy komise a v budoucnosti musí členské státy zohlednit vše to, co je ve zprávě napsáno. Kolega Hene. Děkuji, pane místopředsedo. Uh... Na cestě k hospodářské obnově, tak to je skutečně, jako kdyby to vypracovalo nějaké ministerstvo pravdy a to je ale opravdu už moje poslední orvelovská metafora. My jsme tady takovéhle sliby hospodářské obnovy měli už v minulosti. Když já jsem začínal jako europoslanec, tak jsme říkali, že Evropa budeme mít nejkonkurenceschopnější eh, ekonomiku založenou na znalostech do roku 2010. Rok 2010 uplynul a nic se nestalo, nic se neděje. To byl přece jeden z největších argumentů pro měnovou unii, že to podpoří růst pracovních míst v Evropě. Fungovalo to? A teď najednou tady máme tady tuhle tu poslední úsměvnou hříčku. Říkáme, že vytvoříme nová pracovní místa, hospodářskou obnovu, že používáme peníze daňových poplatníků, ale přestaňme je, přestaňme je eh, konečně produkovat tady tuto směšnou legislativu a plítvat takto penězmi. Zaměřme se na podporu reálné ekonomiky. Děkuji kolegu Henenovi a paní kolegyně Harky. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s panem Henenem, ano, ten nadpis je jistě inspirující, ale pravda je taková, že když použijeme takto inspirující eh, titul, měli bychom se snažit to nějakým způsobem realizovat a naplnit. Je důležité, že dnes dopoledne jsme podpořili investiční balíček, který by měl vést k udržitelnému rozvoji pracovních míst. Tímto vysíláme jasný signál našim občanům, že se snažíme upravit rovnováhu s tím úsporným přístupem a také, ale zároveň se snažíme podpořit další rozvoj. Já jsem rovněž byla šťastná, že naši irští občané odhlasovali fiskální kompakt. Ovšem pochopitelně ty nástroje, které mají k dispozici instituce EU, jsou poněkud omezené. Já se domnívám, že to, když tady voláme e, potom, aby občanům se zvyšovala kvalifikace a tak dále, tak tady může Evropa pomoci a já doufám, že řadě se podaří e, odstranit tu blokační menšinu, která blokuje používání Fondu pro vyrovnávání důsledků globalizace a že napomůžeme zvyšování kvalifikace pracovníků. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, a nyní pan kolega Kelly. Vážený pane předsedo, udělal jsem malou chybu při hlasování. Chtěl jsem hlasovat, ale z, zmáčknul jsem špatné tlačítko. My máme tady eh, číslo, tedy cíl ve výši 75% v roce 2020 a v současné době máme 67%. Ale když to převedeme do čísel, tak je to 17 milionů pracovních míst a my opravdu potřebujeme zlepšení její situace v pracovních místech. My dokážeme vytvořit příslušné podmínky. A včera zde hovořil komisař Barnier, hovořil o standardizaci, o dokončení jednotného trhu, o e-obchodu a především také o evropském patentu. Všechno toto může zlepšit situaci na trhu práce v roce Akce 2020. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego, paní Basesku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení. Souhlasím s tím, že znovu navedení Eh, hospodářství závisí na pracovních místech. Komise předložila návrhy a rada rozhodla. Je nyní na čase, aby všechna tato rozhodnutí a závěry byly eh, také realizovány. Výbor nás musí eh, informovat o tom, jak jsou využity ony miliardy euro, které byly dány k dispozici malým a středním podnikům na vytváření pracovních pracovních míst pro mladé. Písemně jsem se již na komisi v této souvislosti obrátila. Je nutné dávat záruky pro mladé a doufám tedy, že eh, tato opatření budou přijata do konce roku, eh, tak aby účinně bylo možné přejít eh, z vysoké školy do prvního zaměstnání. Děkuji, paní Basesku. A nyní kolega Kamala. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se domnívám, že tato rozprava o cestě k hospodářské obnově ukazuje, jaké politické rozdíly tady jsou mezi těmi levicovými státními intervencionismy a pravicí, která věří v trh a v liberálnější přístup k ekonomice. Ti, kdo jsou nalevo, věří, že prostě jenom využijí více prostředků daňových poplatníků, aby vytvořili umělá místa a také, že umožní lidem být na podpoře, na státní podpoře, tak aby, když přijdou volby, tak aby řekli lidem, když budete hlasovat pro pravici, tak přijdete nejenom o pracovní místa, ale i o podporu. Oproti tomu my na pravici věříme, že je potřeba vytvořit správné podmínky pro růst, že vlády musí přestat vměšovat se do trhů a musí umožnit, aby byla vytvořena skutečná pracovní místa. Ne pracovní místa, která se budou odvíjet od vynakládání prostředků daňových poplatníků, ale skutečná udržitelná práv, místa v soukromém sektoru. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Kamale. To bylo vysvětlení hlasování k zprávě o růstu pracovních míst a nyní budeme mít vysvětlení hlasování o mrzačení ženských pohlavních orgánů. Paní Mazony tady není, proto začíná paní Nikolaj, prosím. Pane předsedo, já jsem hlasovala pro toto usnesení a sice ze dvou důvodů. Bohužel nadále to barbarské zvyky existují v určitých společnostech i na začátku 21. století. Jedná se o strašné násilí na ženách a 41 milionů žen na světě se to týká. Dokonce jsou tyto ženy i v Evropě. Na zasedání uh, gen Rady OSN se o tom také hovořilo. Da, to je opravdu porušování lidských práv, právo na rovnoprávnost a opravdu ta, tyto věci jsou alarmující a musíme se jimi zabývat. Děkuji vám a nyní paní kolegyně Záborská. Děkuji. Odhady Světové zdravotnické organizace. hovoří o tom, že v EU žije minimálně půl milionu žen a dívek se zmezačenými pohlavními orgány a dalších 180 tisíc dívek je ohroženo. Toto mrzačení není náboženský e, krok, ale krutý barbarský rituál vysvětlovaný tradicí. Velmi často dívky mladší 15 let přitom zažívají nepředstavitelnou bolest a zanechává trvalé následky na jejich zdraví po celý život. Parlament přijal již druhé usnesení, v němž vyzývá komisi a členské státy, aby učinili vše proto, aby byla tato nelidská praktika vykořeněna. Evropská unie toho může učinit hodně při boji proti tomuto násilí. Jednak podpořit organizace, které pomáhají obětem, ale také je možné učinit aktivní kroky při plánování rozvojové pomoci v zemích, kde je tento postup doněž tolerován. Musíme nekompromisně bojovat proti tomuto činu i na území EU. Děkuji. Děkuji paní Záborské a nyní paní Basesku. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože eh, mrzačení ženských pohlavních orgánů je barbarská technika, která je nepřijatelná v 21. století. Fyzické a psychické dopady pro ženy mohou vážně ohrožit jejich zdraví i vyvolat smrt. 3 miliony žen je tímto dočeno ročně. Mnohé z nich jsou takto mrzačeny i v Evropě. V současnosti ve Francii probíhá soudní proces proti rodině, kde takto zmrzačili čtyři dcery. Myslím si, že globální boj proti násilí proti ženám by eh, měl eh, zahrnout i toto. Eh, valné shromáždění OSN také jistě přijme příslušnou rezoluci. Informační kampaně jsou také nezbytné. Děkuji paní Basesku a nyní pan Tanok. Pane předsedo, já jsem hlasoval pro toto usnesení. Oček počítá se s tím, že asi 140 milionů žen žije s těmito strašlivými dopady a polovin, po 500 eh, tisíc eh, těchto žen žije v Evropě. Ale to není požadavek žádného náboženství, je to opravdu barbarský čin, protože takovéto praktiky eh, ničí zdraví dívek, kterým je méně 15 let. Také toto vede k dalším potížím, což je například také vyvolání AIDS a také mají tyto dívky potíže při porodech. Proto žádám, aby tato praxe byla kriminalizována. My potřebujeme také, aby ve Velké Británii byli ti pachatele těchto činů e, zažalováni jednání a já musím říci, že naše justice se nechová příliš aktivně. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Tenoku. A to bylo vysvětlení hlasování o mrzačení ženských pohlavních orgánů a nyní vysvětlení hlasování o posledním usnesení a bohužel první kolegové tady nejsou a proto bude hovořit paní Záborská. Děkuji pěkně, pan předseda Děkuji, pane předsedo. Aféra s prstními implantáty je výsledkem lidské nezodpovědnosti, ale také výsledkem nedostatečné legislativy. Doufám, že tlak na komisi způsobí, že bude co nejdříve vytvořen právní rámec, který zaručí nejenom kvalitu prstních implantátů, ale medicínských technologií obecně. Konkrétní opatření by měly zahrnovat posílení kontroly výrobků na trhu, ale rovněž neohlášené kontroly v celé dodavatelské síti, tím, že bude zvýšen nárok na akreditaci a bude zvýšen dohled orgánů členských států. Jako lékařka vítám, že bude povinné hlásit každý zákaz, omezení nebo právní kroky, které byly přijaté vůči implantátům v jiné členské zemi EU. A dále bude zaveden systém identifikace každého jednotlivého výrobku a registr implantátů, který umožní vysledování a dlouhodobé monitorování jejich bezpečnosti. Děkuji. Mm, děkuji vám, paní Záborská. Tolik vysvětlení hlasování k návrhu ohledně eh, závadných eh, prsních implantátů. Tímto končíme tuto část. Eh, přeji i paní Záborské, i tlumočníkům dobrou chuť při obědu a končím toto zasedání.